ani vyjednávání podle článku 69c odstavec 1 jednacího řádu e, mm, a e, e, zprávy, které zakládají mandát pro toto vyjednávání, jsou k dispozici na webu plenárního zasedání a budou zveřejněny jako příloha tohoto zápisu podle článku 69c odstavec 2 eh, určitý mm, tedy mm, počet politických skupin nebo tedy eh, eh, alespoň tedy mm, polovina podle tedy daného prahové hodnoty, tak mohou požádat písemně do zítra, tedy že toto rozhodnutí nabide účinnosti a bude se o něm hlasovat. Eh, proto aby bylo účinné. A pokud ne, tak tyto výbory budou moci zahájit toto vyjednávání i bez tohoto hlasování. A podle článku 105 odstavec 6 nařízení, tak eh, předseda konference předsedu mě informoval, že nebyly podány